Přichází předseda. Hezké odpoledne. Kolegové, dovolte, abych zahájil dnešní odpolední jednání. Dříve než přistoupíme k našemu programu, máme povinnost přijmout zápis a texty přijaté na včerejším zasedání. Ty texty jsou k dispozici. Máte k tomu nějaké poznámky? Pokud ne, tak zápis byl schválen. Nyní můžeme přistoupit k prvnímu bodu našeho odpoledního programu. To jsou tři návrhy usnesení o Nikaraguji a já dám rovnou slovo našim autorům. První bude mluvit pan Bohuslav Sonik. Proszę, pani Sonik. Děkuji. vám, pane předsedo. Politika Daniela Ortegy, nikaragujského prezidenta, ukazuje komunistické přísloví, eh, nebo tedy komunistický přístup, který eh, zněl tak, že my, vládu, my se vlády nikdy nevzdáme. Bylo by třeba, aby v Nikaraguji přijali demokratická pravidla hry. Sandinisté se vrátili k moci a Ortega se okamžitě pustil do zastrašování a šikanování. Využívá tajnou policii, přesně jako se to dělá na Kubě. A